se zeptat, zda uznáme tyto mandáty za platné. Jejich platnost je tímto potvrzena. Výbor pro ústavní záležitosti eh, v souladu